Eh, textu se, se středy a za druhé včera v souladu eh, s jednacím eh, řádem předloženými návrhy ústavního výboru byly předloženy návrhy, proti kterým nebyly vzneseny námitky, takže tyto interpretace jsou považovány za schválené podle článku